A nyní přejdeme k hlasování. Nejprve zpráva Winkler. Jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Did you vote? Hlasovali všichni. My scheda scheda. Ma, eh, The vote is closed. Končím hlasování. Del mio posto, mia, mia scheda. Approved. Schváleno drtivou většinou. Nyní zpráva de Castro jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Did you vote? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Approved. Schváleno drtivou většinou a blahopřeji panu D. Castrovi a samozřejmě také panu Winklerovi. Nyní zpráva Hudson, zpravodaj chce vystoupit, prosím. Please. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Eh, zpráva, kterou dnes projednáváme, eh, je eh, dána tím, že se předpokládá velký odklad v uzavření debaty o společné rybářské politice. A to není překvapivé, protože e, e, bylo e, předloženo asi 2006 pozměňovacích návrhů k té hlavní zprávě. Má zpráva se týká některých technických záležitostí, ale vyplývá z nich několik věcí. Byla jednomyslně schválena na výboru pro rybolov, což je samo o sobě neobvyklé a Eh, týká se eh, zajištění eh, přístupového režimu do oblasti do 12 mil, který má i nadále pokračovat, dokud nebude dohodnuta nová společná rybářská politika. Pokud bychom neschválili tuto zprávu, Eh, tak by eh, tento eh, režim přestal platit na konci tohoto roku a já jsem rád, že výbor se jednomyslně shodnul na tom, že toto by bylo nepřijatelné, nepředstavitelné. Ta 12-milová zóna je základem od původní regulace od roku 1983 a vždycky byla prodloužena o další dalších let. Toto prodloužení nyní bude pokračovat až eh, do roku 2014 a potom uvidíme, co přinese nová společná rybářská politika. Nicméně já jsem chtěl eh, říci, že i Evropská komise uznala, že eh, zpráva rybolovných zdrojů v 12-milové zóně celkově probíhá úspěšně. To je citát z jejich slov. Takže eh, můžeme si z toho vzít po naučení a znamená to, že rybolovné národy sami o sobě eh, relativně úspěšně eh, hospodaří s rybolovnými zdroji do 12 mil, na rozdíl od celkového setkání společné rybolovné politiky jako celku a proto e, je e, tady e, silný argument roztáhnout ten 12-mílový limit, jak časově, tak prostorově. Ovšem to je téma do další debaty. Dobrá, takže nyní hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování, říká pan předseda. As everybody voted? Všichni hlasovali. Please, we wait. Okay, the vote is closed. Končím hlasování. Okay. Very large. Takže opravdu drtivá většina. Thank, I congratulate the Blahopřeji zpravodaji. Nyní zpráva Moreira. Pane Moreiro, prosím. I will be brief and I... Já budu stručný. Mám totiž eh, na srdci něco důležitého. Jakožto zpravodaj, vás vyzývám, abyste odsouhlasili tuto dohodu, protože to je dobrá dohoda a musíme ji přivítat jako základ a vzor pro budoucí dohody na stejné téma. A doufám, že se mi podaří získat jednomyslenost, jak tomu bylo v předchozím případě. Nicméně eh, jste schválíme tuto dohodu, ale to neznamená, že bychom odhlasovali nebo přijali rozhodnutí rady v této věci. Proč? Je tam ustanovení, které zavádí mechanismus komitologie formou postupu přeskumu, pokud jde o provádění této dohody. Podle mého názoru by parlament neměl souhlasit s tím, že rada přejme jednostrané rozhodnutí o něčem, co z definice věci samé by mělo být předmětem spolurozhodování tohoto parlamentu. E, rada tak zneužívá komitologii k tomu, aby neoprávněně a jednostranně kontrolovala pravomoci komise při provádění této dohody. Proto je třeba eh, říci zcela jasně, že nepodporujeme návrh rozhodnutí Rady v této věci. A pokud nedojde k jeho změně, já tedy doufám, že tomu tak nebude, eh, tak bychom ne umožnili, eh, aby to byl precedens pro další budoucí mezinárodní dohody. Bohužel Rada není přítomná ale jsem si jist, že tento vzkaz se k uším rady dostane. Okay, grazie. Thank you. Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Blahopřejeme. Zpráva DEVA. Prosím, pana Diva. Mr. President, thank you for... Pane předsedo, děkuji za příležitost říci kolegům, že v, v, ve výboru, tedy ve výboru i v parlamentu, že, získám, že jsem, se podařilo takto získat rychle podporu. 15 tisíc lidí zemře každodenně hladem. Aby bylo jasno, o čem hovoříme, to je e, celá, celý parlament a veškeré zaměstnanci a to ještě, komis, ještě třetina komise a celá rada a celý soudní dvůr a jeho zaměstnanci, tento počet. Eh, globální populace se předpokládá, že se zdvojnas, zdvojnásobí na 9 miliard lidí, přičemž je potřeba zdvojnásobit také produkci uh, potravin, abychom nakrmili všechny tyto lidi. Současná úmlova o potravinové pomoci je taková, že tomu nedostačuje. Nová dohoda, kterou přijmeme dnes, zavede nové formy pomoci místní producenti a místní eh, zákazníci. Je to pomoc, která není vázána. Jsou to vouchery pro farmáře, které mohou eh, vyměnit za peníze a zboží a které pomohou zemědělství v rozvojových zemích. Děkuji vám za spolupráci na této zprávě a Eh, protože díky této zprávě se nám podaří zachránit mnoho životů. Děkuji, hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno, gratuluji panu zpravodaji. Bauer Report. Zpráva paní Bauer. Paní zpravodajka žádá o slovo. Děkuji za příležitost pohovořit vzhledem k tomu, že jsme neměli plenární rozpravu k tomuto tématu, tak bych ráda připojila několik poznámek. Navrhovaná směrnice má nahradit rozhodnutí z roku 95, které se týká konzulární ochrany evropských občanů diplomatickými a konzulárními zastupitelstvími v rámci eh, právního rámce Lisabonské smlouvy. Článek 23 Lisabonské smlouvy eh, zakládá nebo říká, že každý občan Evropské unie má na území třetích států, pokud jeho stát tam není zastoupen, má nárok na ochranu diplomatickými a konzulárními úřady. Ehm, tento návrh řeší nejenom každodenní situace, jako ztráta pasu, eh, když se někdo stane obětí eh, nehody či zločinu, ale také krizové situace, kdy občané Evropy budou potřebovat eh, pomoc. Každodenní konzulární situace, tam se mohou občané obrátit jít na jakýkoliv konzulát či velvyslanectví v krizových situacích je to jiné a všechny výbory souhlasily na tom, že žádný členský stát by ne, neměl být překážkou při evakuaci nebo jiných krizových řešení, včetně také pomoci uh, nezastoupených občanů. Tam potom je přenosena koordinace na delegaci EU a to je vynikající příklad toho, že více Evropy neznamená více byrokracie, více bruselských zásahů, ale může to naopak znamenat lepší pomoc pro evropské občany, kteří ji potřebují potřebují, pokud tam není jejich země zastoupena a pokud se najdou v nějaké obtížné či krizové situaci. Děkuji všem stínovým zpravodajům za pomoc a chci vyzvat všechny kolegy, aby podpořili tuto moji zprávu. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. Zpráva byla přijata. Gratuluji paní zpravodajce. Zpráva paní Bastos. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zpráva je schválena. Gratuluji. Zpráva paní Pols. Neveřejné tajné hlasování. As everybody voted. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. kandidatura byla zamítnuta. Pan Kaminský. Pane předsedo, já se domnívám, že je nepřijatelné, že hlasujeme o konkrétní osobě a přitom tajným hlasováním a e, přitom není patrné jméno kandidáta či kandidátky. My jsme vlastně hlasovali tady o někom, jehož jméno jsme ani neviděli na obrazovkách. Gli uffici mi dicono che abbiamo rispettato pienamente la procedura, per cui je, bylo mi řečeno, že jsme postupovali zcela v souladu s jednacím řádem a budeme pokračovat dál. Amendment 1 who is in favor. Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Uh, Hlasujeme o celé zprávě, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Přijato jmenovité hlasování. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. Gratuluji. Další bod. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Gratuluji. Zpráva Sníber Jastram. Odstavec 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Odstavec 23. Kdo je pro? První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrž, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno.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 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 111. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 115. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 116 První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme, dobrá. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. Schváleno. No, ok. Já. Prego. Cortes Jastra. Děkuji, pane předsedo. V následujícím pozměňovacím eh, návrhu po child prostitution chceme dodat větu. Right of women to have access to legitimate sexual and reproductive health technologies and services. Nobody is against. Nikdo není proti. Okay. I'm sorry, honorable... Omlouvám se panu poslanci. Není možné hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu. 144, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 147, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme.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 Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. A to velkou většinou. 18. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Ověříme, hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. Pan Kačman. Thank you, President. Before we... Děkuji. Ještě než budeme hlasovat, chtěl bych, aby se kolegové zamysleli nad, velkým, eh, nad tím velkým počtem mužů, kteří upírají ženám jejich práva. No. Mr. Mitchell, Okay, okay. I, I, I give, uh, I give the floor only to Mr. Mitchell. Dám slovo pouze panu Mitchellovi a potom budeme končit. Já jsem se postavil, protože 200 milionů žen uh, a vlastně zmizelo z populace pro, kvůli potratům založeným na pohlaví a je potřeba, abychom se postavili silněji za práva žen, tak to by nemělo být ženami zacházeno, jenom protože to jsou ženy. Dobře. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno velkou většinou. Gratuluji panu paní zpravodajce a přeji dobrou chuť k obědu. Sbagliato molto. Please, please, please. Colleagues. Vážení kolegové, pane předsedo, já bych eh, rád řekl, eh, že můj hlasovací přístroj jednou hlas fungoval, jednou nefungoval, takže já mám trošku problém se svým hlasovacím zařízením. OK, we inform the... Dobrá, tak budeme informovat služby. OK, now, now we move